I think we can start, please sit down. Tak, můžeme začít, prosím, posaďte se. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu... Srdečně vás vítám na posledním zasedání výboru TRAN v tomto roce. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, a dostáváme se k bodu číslo jedna, přijetí předběžného bodu jednání. Takže e, víte, že ten e, balíček pro eh, leteckou dopravu byl odložen, ale za chvíli nám k tomu něco řekne pan Telička. Má někdo ještě něco? Nemá, takže prosím pan Telička k Aviation. Děkuji, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové. Eh, pár slov na vyjasněnou, poněvadž posledních 70 eh, hodinách proběhlo mnoho e-mailů, takže já bych k tomu rád něco řekl. Asi si vzpomenete, že jsem si přál se souhlasem stínových zpravodajů eh, vypracovat stručnou, strukturovanou zprávu, eh, která bude eh, de facto se soustředovat hlavně na ty nevyřešené mezery, což je filozofie, na které jsme se shodli a také stínoví zpravodajové byli pro. Výsledkem byl dokument, kde de facto všechno nebo každá věc je vyřešena v jednom odstavci, mm, takže nebyly s tím problémy bez ohledu na původ. Takže to se nám sice podařilo a já jsem tedy ještě udělal jednu věc, která je v souladu s jednacím řádem, to chci zdůraznit – a e, to e, se odvolám na to, co řekl sekretariát a já jsem skutečně e, postupoval podle pravidel. Takže my jsme tady měli stanovisko Ample, pět stránek, 25 bodů, což přesně odpovídá struktuře mé zprávy. Já tady eh, uvažuju, že zpravodaj možná eh, nemohl se eh, dohodnout na něčem stručnějším se s tím zpravodaji, ale já skutečně jsem ještě nevěděl, že by stanovisko bylo stejně dlouhé jako zpráva, ke kterému je stanovisko vydáváno, až to stanovisko zcela rozmělňuje původní obsah. To, co tam dal EMPL, to jsou eh, věci v eh, výhradní kompetenci EMPL, eh, výhradní kompetenci TRAN a ve smíšené kompetenci obou. Takže my jsme se pokusili postupovat takto. My jsme na něčem jsme se shodli, ale nechali jsme stranou prostě věci, který, se kterými se nezhodujeme, eh, tak, abychom to ve výboru prostě eh, mohli projít. Já eh, jsem doufal, že dnes proto bude většina. Ideální by bylo, kdyby kolegové, kteří jsou zde ve výboru TRAN, neop, neupravovali věci, které jsou v kompetenci Ample a naopak. Takže eh, já nevím, máme nyní právo navrhnout výboru, aby hlasoval? Já myslím, že ano, protože jednací řád eh, říká, že toto je výhradní kompetence zpravodaje. A to znamená, že výbor EMPL může své stanovisko eh, prostě vzít ještě jedno a podat ho na plénu. Takže tak eh, bychom to urychlili. Čili abych to shrnul, bez zbytečných detailů, také díky eh, reakci sekretariátu, která byla velice promptní. Dodrželi jsme všechna pravidla jednacího řádu Pokusili jsme se udržet, udržet tu zprávu v kvalitním eh, tvaru. No a eh, ještě tedy eh, příští týden na to bude čas na další návrhy. To jsem tedy takto chtěl. Jenomže to bude jinak. Na plénu se bude hlasovat až v únoru, takže co se dá dělat? Za prvé můžeme vyškrtat všechno to, co je z exkluzivní kompetenci EMPL a to potom půjde přímo na plénum. Ale já bych eh, tedy trval na tom, abychom si zde ve výboru odhlasovali to, co je naše výhradní kompetence a sdílená kompetence. Eh, my tady jsme za tím účelem odložili hlasování, protože v této době čas je krátký a Vánoce, takže ehm, já bych požádal, abychom někdy příští týden svolali jenom krátké zasedání výboru za účelem tohoto hlasování. Čili to jsem chtěl jenom tak říct, jaký byl záměr, čeho jsme dosáhli a Eh, také je za námi velká většina politických skupin, přičemž eh, plně jsme respektovali jednací řád. Já bych byl rád, kdybychom do příště, na příště se eh, tomuto vyhnuli takže pokud eh, eh, existuje zpráva, která de facto se stává z 35 kompromisních návrhů, tak prostě nevydávat k tomu stanoviska, která mají eh, stejnou délku. Děkuji. Ano, děkuji. Ten formální argument, že tedy pozměňovací návrhy jsou tady stejně dlouhé jako vlastní zpráva, tak to samozřejmě chápu. Ale eh, eh, ten eh, výbor, který má tedy tu exkluzivní kompetenci, ten napsal dopis, že je ochoten jednat s naším zpravodajem, panem Teličkou. No a o tom hlasování příští týden, o tom se pobavím na koordinátorech. Nebudeme to teď rozvíjet do, v podobě diskuse, ale budeme se řídit tím, co zde máme na programu. Takže začínáme hlasovat. a sice logistika v EU, multimodální doprava v nových koridorech ten, eh, ten V. Takže eh, teď eh, zahajují testovací hlasování, abychom si vyvěřili, že jsme tady všichni. Vy nemáte kartu. Dobře, poznamenáváme si. Dobře, takže budete hlasovat jako první a já vás budu sledovat. Damit, welche, diese ist es, ne? ich schließe. Končí hlasování. Dobře, funguje to. Tak uvidíme, jak nám to vydrží. Odstavec 1, pozměňovací návrh 25. Eh, máme tady návrh zprávy k tématu logistika v EU a multimodální dopravě v koridorech TNT. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti. Ověříme si výsledek elektronicky. Hlasování zahájeno. Ukončeno. 19 pro, 22 proti. Zamítnuto. Jackie Foster nemá kartu, takže jsem mi přepočítal. Děkuji, ale zotates. Vysvětlili jsme to. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 48 pro, proti přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě jednou hlasujeme o 49. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 30 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, tedy přijato. Jasně. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2a pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, zdrželi se a ověříme výsledek 58 elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 21 proti. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo nemá námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, kde je tedy pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto devítka pro, Proti? Zdrželi se přijatom. NV 4 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. NV 5 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. NV 6 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se přijato. NV15 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme elektronicky NV15. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Dvanáctka, kompromis 12, pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 132. Pro, proti? Zdrželi se? Přijato. NV14. Pro, proti? Zdrželi se? Přijato. NV16. Pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 13. Pro, proti? Zdrželi se? Přijato. 137. Pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 140 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 144 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 147 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 150 pro. Proti. Zdrželi se, ověříme 150 elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Jak hlasuje Jackie? 21 pro, 21 proti, 30 zdrželo zamítnuto. 145 pro, 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV10 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV8 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. N21 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky, 21 NV. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Jackie, 23 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, přijato. NV22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se přijato. NV9 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek elektronicky, NV9 hlasujeme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 17 proti, 5 eh, se zdrželo přijato. 155 pro, proti, zdrželi se. Nejsem si jistý, takže 155 hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 25 pro, 17 proti, 30 drželi přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. nv 3 pro, proti, zdrželi se přijato. nv 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. nv 213 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17a pro, proti, zdrželi se, přijato. NV17 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 193 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 200 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 201 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek elektronicky, 202 hlasujeme. Hlasování ukončeno. 222 pro, 23 eh, proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 zkontrolujeme, hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 20, 13 proti, 23 eh, pro, eh, přijato těsnou většinou. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek elektronicky, hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 12. Hlasování ukončeno. 20 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV18 pro, v odděleném hlasování hlasujeme o části 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní část 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek pozměňovací návrhu číslo 2 a hlasujeme. Hlasování ukončeno. Jak hlasuje Jackie? 21 pro, 21 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, Proti? Opět to věříme. Elektronický pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 21 pro, 21 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička, o té nehlasujeme, takže jde zde závěrečné hlasování. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 40 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme k přijetí. Pardon, 41 pro. Blahopřejeme. Which one? That is... Okay. So, wir kommen jetzt zur Další hlasování o železničním balíčku. A je to zpráva o de Winfreda Kampa. Eh, jde o eh, návrh doporučení k druhému čtení. Jde o nařízení Evropského parlamentu a rady, které se týká otevření trhu eh, pro Eh, dopravní služby. Jde o osobní dopravní služby. Alles klar? Je vše jasné. Zpráva Wim van den Kamp, pozměňovací návrh 1 a 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme výsledek elektronicky, pozměňovací návrh číslo 5. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Jackie 19 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel, eh, zamítnuto. Šestka a sedmička. Hlasujeme společně o 6 a 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Trojka, čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konečné hlasování. Hlasujeme. Jmenovité hlasování. Hlasování ukončeno. 30 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel. Boha přejeme přijetí. Jetzt kommt der Sassoli-Bericht. Teď zpráva Sassoli ke zprávě Governance. Pozměňovací návrhy 1 a 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Trojka, čtyřka, pětka, šest, sedm a osm, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9. Dobře, ověříme předchozí hlasování. Eh, pozměňovací návrhy 3 až 8. Hlasujeme elektronicky 3 až 8. Hlasování ukončeno. 25 pro, 20 proti. Nikdo se nezdržel, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konečné hlasování eh, hlasujeme jmenovitě. Zpráva svoli, konečné hlasování. Zahájili jsme hlasování. Hlasování ukončeno. Díky je pro. 31 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Blahopřejeme panu Sosolimu. Teď zpráva Kylonen. K normalizaci u účtu železničních podniků. Máme tady jenom konečné hlasování a do hlasování jmenovité hlasujeme. Hlasování ukončeno. 42 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, velkou většinou přijato. Blahopřejeme Merja Kilonen. Wir kommen jetzt zum Bericht. Teď se dostáváme ke zprávě Karima Deli. Eh, jde o um, technické jednotky u určitých vozů. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než se dostaneme k hlasování, tak eh, bych chtěl dát něco do zápisu, to stručně. A sice, že poslední pozměňovací návrhy, mm, na nich jsme se dohodli až v pátek poměrně pozdě a většina sekretariátu je dostala až dnes. A my jsme to jako socialisté zjistili až dnes, takže jsme nebyli schopni se s tím podrobně seznámit. Já bych chtěl na to poukázat, tak aby v budoucnosti, když se budeme domlouvat na kompromisech, tak abychom měli více času, abychom měli čas na to věci vyjednat. To tentokrát možné nebylo, takže ten výsledek není úplně optimální. Dobře, děkuji. Ehm, máme tady kvalitu a rychlost. Já jsem to slyšela teď poprvé. Máme možnost věci odložit, byť to není snadné, ale teď to bylo akceptováno, tak jak to je a v budoucnosti se postaráme o to, aby informace byly poskytnuty včas, aby to skupiny dostávaly včas. Nikoliv už v pátek. Naprosto chápu vaši připomínku. A sobota, neděle svatá. Teď zpráva Karima Deli. Pozměňovací návrh 101, kde je pro? Proti? Ještě jednou. Hlásilo se málo lidí, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 102 pro. 101 zkontrolujeme, dobře. Hlasujeme elektronickou 101. Už jsme kontrolovali i jiné věci. 101 hlasování ukončeno. 37 pro, 8 proti. Nikdo se nezdržel. Eh, přijato. 102 pro, proti. Zdrželi se přijato. 103 pro, proti. Zdrželi se. Ověříme výsledek 103. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 26 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. 105 pro, proti, zdrželi se přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 106, hlasujeme. Hlasování ke 106 je ukončeno. Jste se zdrželi? Dobře, tak 22 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, Zamítnu to. 107 pro, proti, zdrželi se přijato. A věříme 107, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. Děkuji. Přihlaste se prosím všichni, abychom to dobře viděli. 108, kde je pro, proti. Ještě to ověříme. 108 hlasujeme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 22 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 e, pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se přijato. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tady musím trochu listovat. 116 pro, a počkám ještě na ostatní. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek z 13, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 19 pro, 22 proti, 3 se zdrželi zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, eh, Ověřujeme 144 elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 11 pro, 33 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Kompromis 4, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek, 21 hlasujeme teď. Hlasování ukončeno. 21 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se. Hlasujeme elektronicky. 28. Hlasování ukončeno. 23 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel přijato. 181 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 a 183 pro, proti, zdrželi se přijato. 184 pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě jednou hlasujeme o 184 Hlasování ukončeno. 25 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek. Hlasujeme o 194. Hlasování ukončeno. Jackie? 27 pro, 17 proti, nikdo se nedržel přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34 odpadá, takže 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201. Ne, 198. Ještě jednou hlasujeme elektronicky. 198. Elektronické hlasování ukončeno. 15 pro, 29 proti, nikdo se nezdržel. 201 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 201, hlasujeme teď. Hlasování ke 201 ukončeno. 25 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 219 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 219, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 19 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 222 a 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 225, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 31 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se Myslím si, že přijato, ale hlasujeme ještě raději elektronicky, čtyřicítka. Hlasování ukončeno. 30 pro, 14 proti. Nikdo se nezdržel, přijato. 229 pro, proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky. 229 hlasujeme. Hlasování ukončeno. 20 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se přijato. 231 a 232 pro, proti, zdrželi se přijato. 234 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se. Ověříme výsledek 236, hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Dvacet 22 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel zamítnutého. Jedna čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 odpadá, hlasujeme o 42 pro, proti. Ověříme výsledek 42, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 29 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 238 pro, proti, zdrželi se, přijato. 240 a 241 pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 43, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 21 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 246 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se přijato. 251 pro, proti, zdrželi se přijato. 254 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, pardon. 257 pro, proti, zdrželi se přijato. 262 pro, proti, zdrželi se přijato. 265 pro, proti, zdrželi se přijato. 268 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 a 271 pro, proti, zdrželi se. Ověříme výsledek 44 a 271 hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. A 31 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 272. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 26 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel přijato. 273 pro, proti, zdrželi se přijato. 275 pro, proti, zdrželi se přijato. 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, Zdrželi se, ověříme výsledek kompromisu 6, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 24 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 297, 298, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, přijato. 304 pro, proti, zdrželi se, ověříme 304, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 28 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 319 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tam to bylo jasné, teď 320 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 321 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 322 a 323 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 322 a 323 hlasujeme. Hlasování ukončeno. 19 pro, 21 proti, 2 se zdrželi, zamítn- zdrželi zamítnuto. 324 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 325 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 326 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 327 a 328 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, ověříme 52 elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 23 pro 19, proti nikdo se nezdržel, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 330 pro, proti, zdrželi se, ověříme 330, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 19 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 335 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 341 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 344 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti. Ověříme 56. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 21 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 57 pro, proti, Ještě jednou, 57. Pro, proti, zdrželi se, 57. ověříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 26 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 58 a 351 pro, proti, zdrželi se, přijato. 353 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 357 pro, proti, zdrželi se, přijato. 359 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 360 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 360, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 24 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 364 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 367 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 372 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 376 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 393 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 394 e, Eh, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 394, hlasujeme. Je hlasuje Jackie. Hlasování ukončeno. 26 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 395 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 396 pro, proti, zdrželi se, 396 věříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 20 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 397 pro, proti, zdrželi se na přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, ověříme výsledek 60, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 20 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 399 pro, proti, zdrželi se, přijato. 400 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 434 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4, 3, 5 pro. Šedesát čtyřku chcete zkontrolovat? Dobře, 64 hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 13 pro, 27 proti, 2 se zdrželi. Zamítnuto. 4, 3, 5. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 436 pro, proti, zdrželi se. Ověříme výsledek 436. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 25 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Čtyři, tři, osm, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, Ověříme výsledek 68. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 18 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 4, 4, 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 4, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 447 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 448 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 449 a 450 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 455 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 476 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 477 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 479 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 480 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 491 pro, proti, zdrželi se přijato. 494 pro, proti, zdrželi se, ověříme 494, elektronicky hlasujeme. Hlasování ukončeno. 23 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 495 pro, proti, zdrželi se, ověříme 495, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 35 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, e, přijato. 502 pro, proti, zdrželi se, přijato. 514 pro, proti, zdrželi se, ověříme 514 elektronicky. Jackie? 514. Hlasování ukončeno. 17 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 515 pro, proti, zdrželi se přijato. 516 pro, proti, zdrželi se, 516 zkontrolujeme, hlasujeme. Hlasování ukončeno. 28 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 518 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 520 pro, proti, zdrželi se přijato. 522 pro, proti, zdrželi se přijato. 523 pro, proti, zdrželi se, přijato. 527 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 532 pro, proti, zdrželi se, přijato. 533 A toto bylo staženo, takže 534 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 535 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 536 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 537 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 541 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. 541 hlasujeme. Hlasování ukončeno 17 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto 542 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto jednička pro, proti, zdrželi se, přijato dvojka pro, Proti? Zdrželi se? Hlasujeme elektronicky. Dvojka. Hlasování ke dvojce ukončeno. 20 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti. Hlasujeme elektronickou 73. Hlasování ukončeno. 14 pro, 29 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Pětka. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, není úplně jasné, jaký je, jaký je výsledek, hlasujeme znovu o pozměňovací návrhu číslo 9 elektronicky. Hlasování ukončeno. 21 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10 pro, proti, ověříme výsledek eh, pozměňovací návrh číslo 10, hlasujeme, hlasování ukončeno, 19 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se. Výsledek není jasný, takže hlasujeme elektronicky o 99. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 21 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Stovka pro, proti, zamítnuto. Konečné hlasování, jmenovité, ne, obyčejné. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 34 pro, 6 proti, 1 se zdržel, přijato. Blahopřejeme Karimě Deli. Jetzt? Jetzt ist als nächstes Moment Pause machen bis Ja. Wir unterbrechen kurz, bis die Kommissarin hier ist. Krátká přestávka, než přijde paní komisařka. Můžete si dát kávu a vyřizovat resty. I think we can start. Please take a seat. Tak prosím, usaďte se, abychom mohli pokračovat. Ich komme zu unserem nächsten Tag. Dostáváme se k dalšímu bodu programu a to je výměna názoru s paní, eh, s paní komisařkou Bulcovou, která zodpovídá za dopravu. Jsem velmi rád, že ji zde můžu přivítat. Paní Bolcová nám nejdříve představí pracovní program Komise na rok 17, poté proběhne obecná debata o stavu evropské dopravní politiky. Je třeba ještě mnohé vykonat, abychom se eh, přiblížili svým eh, politickým cílům. Eh, je třeba, aby Evropa zrůstala, aby zůstala zachovaná zaměstnanost, a aby bylo chráněno životní prostředí. Už se mnohé podařilo. Reforma železnic, nařízení o přístavech, ehm, další eh, záležitosti jsou rozpracované, ale pořád ještě chybí důležité součásti legislativy. Je to jednak ten silniční balíček, na který čekáme už dva roky, nařízení 868 o konkurenceschopnosti v vzdušné dopravě a nařízení o právech eh, eh, cestujících na železnici, eh, také samozřejmě také realizace ICAO, to znamená závěry o redukci emisí ve vzdušné dopravě. Takže děkuji, že jste mezi nás zavítala. No a teď čekáme s napětím, co nám řeknete. Máte slovo pane předsedo, kolegové. Po šesté za poslední 12 měsíců, že co jsem na výboru pro dopravu a k tomu ještě přistupují různé bilaterální večeře eh, s členy výboru a tak dále. S potěšením mohu říct, že jsem opět tady a zejména eh, mám novinky k věcem, které nás budou zajímat v roce 2017. Eh, vy jste vlastně žádali komisi, abychom vám dodávali spoustu práce, tak to mohu slibit. A eh, než, než tedy budu pokračovat, tak nejlepší narození nám Ismailu Hertogovi a já se musím přiznat, že já jsem mu nepoblahopřál. December gives quite often the opportunity. Prosinec je e, takovým takovou příležitostí k zamyšlení, e, čeho se podařilo dosáhnout v minulém roce a v roce 16 to bylo mnoho. E, podařilo se nám uzavřít obtížné jednání o čtvrtém železničním balíčku a také nařízení o přístavních službách. A já musím říci, že eh, to mě dodává sebe důvěru pro implementační fázi. Takže ten čtvrtý železniční balíček a přístavní služby eh, také eh, spolehám na vás, že to dotáhnete do konce příští den ve Štrasburku. Také jsme eh, naplnili eh, tu strategii eh, o dalších záležitostech. Takže já v současné době bych se velice ráda zamyslela nad budoucností. Takže CITS, tato strategie tak eh, to eh, my máme strategii, kterou jsme schválili v komisi minulý, minulou středu. A opravdu eh, přejeme si, aby do roku 2019 skutečně po evropských silnicích jezdila spojená, tedy elektronicky napojená vozidla. Je velice důležité, aby eh, vozidla začala spolu elektronicky komunikovat eh, do roku 2019, důležité, abychom to uměli připravenou infrastrukturu, tím se eh, výrazně zlepší bezpečnost dopravy a otevře se budoucnost pro automatická vozidla. Hlavními cíly jsou zabránit fragmentaci společného trhu, dále musíme definovat a podporovat hlavní priority, vyřešit eh, technologický mix, eh, bez, řešit eh, bezpečnost, právní rámec a mezinárodní spolupráci. Ta strategie by měla být zdrojem právní jistoty pro veřejné i soukromé investory a měla by také umožnit prostředky z evropských fondů na výzkum, vývoj a tak dále. Druhá věc, strategie pro nízkoemisní mobilitu. Eh, loni v září jsem vám eh, novou strategii eh, představila a jsou to vlastně věci, které jsme již pomalu začali implementovat. My jsme dokončili jednání s ICAO a IMO. Eh, ovšem ten eh, přeští, příští rok by měl být bodem zvratu. Jak řekl předseda Juncker, eh, budeme mít jasné politické priority k revizi eurovinety a za druhé elektronické, tedy směrnici, pardon, ano, směrnici o elektronickém, elektronickém placení mýta. A opět bude se zde uplatňovat princip platí, kdo zašpinil. K dalším věcím patří eh, revize eh, o směrnice o eh, kombinované dopravě, dále revize předpisů pro autobusy a třetí předpisy pro státní zakázky, pobídky a podobně a pravidla. Třetím předmětem, o kterém budu hovořit, jsou eh, další iniciativy pro silniční dopravu. Eh, my eh, bude, budeme se zabývat problémy jako pravidla pro přístup na trh kamionové dopravy a posílení sociální legislativy v této oblasti. Eh, chceme zlepšit eh, bezpečnost na silnicích tím, že eh, se zaměříme na kvalifikaci a školení řidičů kamionů a dále opatření pro silniční infrastrukturu a tunely. Teď mi dovolte pár slov o námořní dopravě. Příštím rokem, příští rok bude rokem námořní dopravy, to znamená spousta akcí, workshopů, konferenci a tak dále. Čili mm, opravdu e, doufáme, že se podaří v prvním kvartále příštího roku e, schválit iniciativy pro e, přístavní služby a podobně. Dále také budeme revidovat předpisy pro malá vozidla, malá, vozidla, malá plavidla pro přepravu lidí. Eh, každopádně chceme, aby i námořní doprava byla eh, v souladu se všemi multimodálními službami a řešeními. Další téma, letecká doprava. Implementace eh, letecké strategie bude významná v příštím roce. Jednáme o, dohad, o dohodách s třetími zeměmi o letecké dopravě a letecké bezpečnosti. E, to se týká toho nařízení 868. V železniční dopravě e, také předložíme v druhém kvartálu 2017 návrh revize e, našeho nařízení o právě cestujících na železnici. Závěrem tedy v roce 2017 eh, toho máme naplánováno mnoho. Pro všechny tři evropské instituce, parlament, radu i komisi, eh, bude zásadní, aby se navázala konstruktivní spolupráce a abychom skutečně v roce 2019 eh, měli bohaté výsledky. je důležité, abychom ukázali, že spolupráce v rámci Evropy eh, opravdu je vidět. Eh, ačkoliv se neshodneme úplně stoprocentně ve všem. Já se tedy těším na konstruktivní dialog a um, argumentaci. Děkuji vám. A nyní uh, je čas na vaše otázky. Ano, děkuji. Uh, děkuji za Eh, přednášku a také za stručnost, takže eh, budeme mít spoustu otázky a potom stanoviska. Takže nejdříve, nejdříve dám slovo koordinátorům a potom Viomi van de Takže prosím vás, koordinátoři, po třech minutách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Volcová. Děkuji za stručnou a velice jasnou prezentaci. Eh, příští rok, jak vidím, nás čeká eh, hodně věcí, to bude užitečné a možná pokud jde o eh, ta tedy o to motorová vozidla bez řidiče, tak to je příliš optimistické si myslím, ale přeji vám hodně štěstí do tohoto předem. Níz, balíček eh, ní, eh, nízkých emisí, tedy emisí a ta silniční iniciativa. Já doufám, že budeme zde respektovat harmonogram, protože tato iniciativa, eh, o té jsme slyšeli mnohokrát, ale z nějakých důvodů se to pořád odkládá prvnímu lednu eh, začne vaše druhá polovina funkční období, tak doufám, že budete respektovat harmonogram. A pokud jde o implementaci, ano, jako já taky myslím, že to je problém, protože mm, řada států mm, nerespektuje termíny a já myslím, že to je úkol komise zlepšit implementaci předpisu, ale Aha, to mi počítá tři minuty. Ale nic jsem neslyšel o investicích. <clears throat> Upřímně. Ty koridory, ten T a balíček FC, no, ty budou generovat hodně pracovních míst. Lidi, mladí, mladí lidé se eh, těší na pracovní příležitosti, takže s tím se musí pokračovat. A konkrétní otázku. Naše vztahy s Čínou. Vím, že vy jste velice aktivní ve, v těchto vztazích s Čínou, ale zároveň jsou zde určité obavy, pokud jde o čínské investice ve střední a východní Evropě. Když hovoříte o fair play na vnitřním trhu, tak já si, ano, dobře, Číňany vítáme, ale pro evropský průmysl, tedy eh, eh, toho vozového parku pro eh, železnice a metra, tak tady mm, tím mají starosti. Tady skutečně zde jsou rovné podmínky. Tady nejde o protekcionismus, ale jde o to, aby zde všichni na trhu měli stejné šance. Vím, že to není sice asi konkrétně vaše portfolio, ale vztah mezi Boeingem a Airbusem. To také nás velice zneklidňuje. Ano. Eh, eh, mm, takže eh, mm, takže mm, to si myslím, že je třeba také řešit. Děkuji. Nyní jsme Hertog. Eh, děkuji, paní komisařko, také za vaše přání a k, eh, tedy k vašim tématům. Než eh, se dostanu k jednotlivým bodům, asi tady věřím, že mě dovolíte, aby se zastavil ještě u toho, u té, u toho Dobrintová mýta, takový ten německý teatr. My víme velice dobře, že e, vaše služby, e, tedy váš vaš, vaš úsek e, se neúčastní rozhodování, ale musím říct, že tak, jak to fungovalo, pan Juncker telefonál s paní Merklovou a pan Dobrin, tak to skutečně nepřispívá k tomu, aby se plnili cíle, které si vytyčil sám pan Juncker, například transparentnost skutečně touto politikou těžko natchneme někoho pro Evropu. A já myslím, že toto byl chybný krok a prosím vyříte svému šéfovi, že eh, to nebylo to, co si vepsal mm, na prapor. A nyní k silniční dopravě. Eh, vy už jste eh, hovořila také o autonomních autách. Co přesně tady plánuje komise v příští rok? Víte, že to je téma, eh, které mě zajímají. Třeba eh, BMW eh, chce v roce 2017 testovat autonomní mobilitu v okolí Mnichova. Já myslím, že to je správný směr vývoje. Ještě dalšímu tématu, například tady v Německu elektromobilita vlastně znamená, že tedy eh, Evropa, zejména v technologii baterií, je poněkud pozadu a v této souvislosti se eh, tady objevila myšlenka, že by se mohl založit velký evropský podnik, který by toto spoždění nadehnal. Jaká je pozice vaší komise tady k tomu. No a eh, teď ještě k letecké dopravě. Vy jste hovořila o různých nařízeních, ale bez dat. Eh, my eh, víme, jaké potíže tady má potí, eh, komise, že o lepší regulaci a tak dále, ale my už asi rok a půl pořád čekáme, až na to, abychom konečně začali konat. To se týká toho směrnice 868, ale také ta 1008 Eh, my jsme eh, před dvěma lety zde, co si slíbili, a o tom je od té doby ticho popěšení, takže by mě zajímalo, jak eh, to bude pokračovat dál. Děkuji, Jackie Foster. Thank you, Chairman, and welcome, Předsedo, vítejte, paní komisařko. Děkuji za váš feedback. To bylo velice zajímavé samozřejmě detailně slyšet, co vám jde v tomto roce nábořní dopravy a skutečně mezinárodně a globálně je to velice významná doprava. Já myslím, že někdy si to ani neuvědomujeme a nebo často ze špatných důvodů. Takže je třeba propagovat námořní dopravu v Evropské unii je životně důležitá. Teď pokud jde o silniční dopravu, a vy jste e, zmínila e, ta automatická motorová vozidla a vývoj technologií, zde e, jsou dva aspekty veřejná doprava, samozřejmě tam ty názory jsou jiné a e, v tom soukromém sektoru je to také jiné. Takže měl byste nám to asi objasnit tedy, o jaký způsob e, dopravy vám jde, veřejnou či soukromou. Opět budeme čekat na více informací k tomuto. A teď pár dalších věcí. Samozřejmě, teď pokud jde o IKO a takže samozřejmě ten feedback je důležitý a tento rok došlo k pozitivnímu vývoji, ale chtěla bych, často dostáváme takové smíšené signály, ne od vás tedy, ale od e, tedy jiných. A mě to trochu zneklidňuje, když jsem mm, získala takové ty smíšené signály, tak jsem zjistila, že nám jde trochu o něco jiného, než o Eh, to, čemu jde eh, v celém světě, tedy nám jde o čistotu, takže mm, mm, možná to je jako eh, ten starý typ UETS a to nechceme. A mm, zde i naše aerolinky zdali v EU. V podstatě si pamatují na ten špatný systém, který jim jenom dělal, eh, byl plně velkým břemenem, byla to ztráta času a byl to problém potom s jejich konkurenceschopností. Tady je třeba udělat velký pokrok. A teď pokud jde o ten balíček, letecký balíček, eh, tak tady mm, je, jsme ve skluzu, ale eh, Eh, určitě eh, náš zpravodaj udělal vynikající práci a skutečně eh, zatím ale ta podpora není moc velká. Mě velice zneklidňují ty společné kompetence různých výborů zde a mm, je třeba, mm, aby bychom si uvědomili, jaký, jaký vliv může mít eh, eh, takový vedlejší výbor, když ten gestorský eh, výbor nemá dostatečnou expertízu. Takže tady je třeba jak si, si nepřát, aby tedy ty, jak si ostatní nebo ty špatné výbory měly příliš velký vliv, tam, kde bychom měli to mít my jako výbor pro dopravu. Takže já si myslím, že ale pokrok je dobrý, takže děkuji a budeme čekat příští rok na další detailnější prezentace. Děkuji, Kristýna Majsner. Děkuji, paní komisařko, děkujeme i za eh, Liba, děkujeme za vaši prezentaci. Velmi stručně, abychom pak měli větší prostor eh, na otázky. Eh, pokud jde o tu strategii mm, CITS, tak my víme, že to je spojeno s budoucností, kde budeme mít propojené vozy, které budou z části schopny jezdit sami. Ale já jsem se chtěla zeptat také na to, do jaké míry máme dostatečný počet právníků, kteří se tím zabývají z toho právnického hlediska. Protože ty nejobtížnější otázky jsou právě ty právního charakteru. V případě nějaké nehody, kdo bude odpovědný, jak to bude s pojištěním, tam nějaké řešení existuje, ale z hlediska právního, mm, jak to bude, jste na to dostatečně zaměření, to je první otázka, potom druhá otázka, podobně jako Izmael, tady mi jde o mítné, vy jste hovořila o dekarbonizaci, že platí uživatel a znečišťovatel, to jsme si vždy přáli, víme to, platí to pro celou Evropu a pokud jde o německé mítné, ehm, pokud by to bylo v souladu eh, s legislativou EU, tak ale teď ta dohoda, která teď byla uzavřena krátce před půlnocí, tak mě to musím říct je úplně šokovalo a máme pocit, že vás ani nikdo neptal a přitom vy jste vždy zastávali jasnou linii, že to musí být právně ověřeno zda to je v souladu s evropskou legislativou a teďka došlo ke stažení dosažení. No, byla bych velmi ráda, kdybyste k tomu mohla něco říci. Vyjednala to komise, byla jste tam eh, také vy, byl tam eh, zástupci rady ministrů, Dobrin, ale podle mě je škoda, nejenom pro oznání EU a transparentnost, ale myslím si, že z věcného hlediska to nebylo v pořádku. Pak ještě několik dalších bodů. ECMR, ehm, ty elektronické dokumenty, nákladní listy. Ehm, nemáme už evropskou legislativu, je to spíš otázka, která se týká OSN, ale v Evropě se to až tak nevyužívá. Myslím si, že by bylo možné to mnohem více na vnitřním trhu, na nákladní dopravě zjednodušit. Ehm, máme tady, máte možnost eh, ovlivnit země například, které eh, to nepodepíšou? A tím se dostávám ještě k tomu tématu single window o přístavu, to už mělo být dávno implementováno, udělalo to jenom pár eh, zemí. Vy jste hovořila o tom, že přichází námořní rok, potom otázka přístavu a otázka tzv. modrých dopisů, které do, komise píše těm zemím, které nepodepsaly. Jak to vypadá? A potom letecká doprava, to je poslední otázka, podobně jako ostatní, i nás zajímá samozřejmě, kdy ten předpis 868 bude, Víme, že potom bude předcházet silniční balíček a potom ještě otázka, o které zatím nikdo nehovořil, ale stále ještě čekáme na tom, že se bude eh, pokračovat tím Festu Plus a eh, s právě ehm, cestujících v letecké dopravě. Ehm, například teď byla složena španělská vláda, možná, že budeme mít jiné možnosti věci vyjednat. Mohla byste něco udělat pro to, aby došlo k odblokování? Protože opravdu naléhavé bychom v této věci pokročili ku předu. Děkuji. Peter Lundgren. Eh, tak eh, Děkuji, děkuji za slovo. Vítejte, paní Bulcová. S potěšením slyším, že kabotáž eh, se dostala na přední příčku vašeho programu. Ale situace s kabotáží je prostě fakt. Zabíjí Eh, eh, eh, zabíjí firmy, ty firmy, které platí slušné mzdy, tak nejsou schopny konkurovat s tou nekalou soutěží a to je kvůli tomu, že nemáme kabotáž upravenou. Dnes to, čemu se říká sociální dumping, to je důsledek toho, že naše legislativa umožňuje takto podvádět. A mm, já také Eh, velice dobře znám, tedy tento sektor a vím, že eh, to nikdy nebyl vlastně záměr zákonodárce, to je téměř zločin, protože to eh, zabíjí firmy. A kdy si myslíte, že předložíte návrh nových pravidel o kabotáži? A jako další kolegové, tak si kladu otázku, kdy bude předložen ten silniční balíček. Děkuji. Jetzt Claudia Schmidt. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Claudia Schmidt. Eh, Jeden a půl minuty, prosím. Dobře, já budu rychlá. Já se chci připojit k dvěma německým kolegům, eh, kteří hovořili o tom německém mítem. A byť eh, ty osoby, které o tom jednaly, patří k mé partajní rodině, ale máme tady také směrnici o eurovinětě, nicméně musím říct, že jak to vypadá na radě, tak jsme k tomu velmi skeptičtí a nevíme, jak to je z hlediska ty diskriminace cizinců, ehm, jak eh, by to mohla být cesta k evropskému eh, systému mítného. Nechápu vůbec, jaká je tedy pozice komise, nebo tu pozici komise nechápu a ani, pro mě, ani není pro mě akceptovatelná to, že by platili v tom novém znění mítné pouze zahraniční eh, řidiči, eh, němečtí řidiči dostávají ty proplacené částky zpět, ale pro životní prostředí je podle mě úplně jedno, jestli jedete eh, autem pod rakouskou nebo pod německou značkou. Ty škodliviny jsou u všech aut stejné bez ohledu na to, jakou máte značku poznávací je to pro komisi v pořádku, že jako německý řidič dostanu ty prostředky eh, zpět jenom protože eh, mám původ, jaký mám. Podle mne jde o diskriminaci a myslím si, že ten výsledek je neuspokojivý a nepřijatelný. A potom ještě stručně něco pozitivního na závěr. Já bych chtěla poblahopřát eh, k tomu, že jste tak zohlednila bezpilotní letadla, drony. Jak to bude dále probíhat s drony? Uvítala bych, kdyby eh, jste nás informovala o aktuální situaci v oblasti bezpilotních letadel. Děkuji, Lucy Anderson. Eh, děkuji, paní komisařko, dobrý den. Opět vás ráda vidím a děkuji za úvod. Dvě rychlé otázky spojené se silniční dopravou. Za prvé, eh, s velkým zájem, zájmem jsem si přečetla nedávnou zprávu komise, která se týká údajů o vážných nehodách, vážných problémech s bezpečností na silnicích, vážných ublížení na zdraví. A já se ptám, zda je zde nějaký pokrok, máte tedy nějaký cíl, pokud jde o osoby zabité eh, nebo zraněné, jaké máte cíle. A já vím, že i v městech jsou to často Eh, i eh, mm, cyklisti, kteří jsou ohroženi v zimě, eh, často starší osoby, děti, aspoň to nám říká ten výzkum. A potom, potom k Uberu. Můžete se vyjádřit k k kauze, která je před soudem, kdy bylo podáno, podán návrh, zdali Uber je pouze digitální platformou nebo zdali je dopravní službou. Španělsko, Irsko, Francie říkají, že to je služba v dopravě a zároveň samozřejmě digitální platforma. A tudíž by to mělo být regulováno v členských státech. A jak dobře víte, zde jsou velké obavy, pokud jde o rychlou expanzi v mé zemi. Uber tam expanduje a teď eh, je zde eh, eh, problém s těmi, že jejich řidiči třeba za málo peněz pracují příliš dlouhé hodiny, takže můžete se k tomu vyjádřit. A potom výzkum Eh, který zadáte, nebo se zadali vlastně již na konci roku 2015, pardon, kdy šlo o to detailněji vůbec zjistit eh, nějaké podrobnosti o Weberu, jaké jsou výsledky. Děkuji, Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní komisařce a poblahopřát jí, eh, pokud je o její eh, eh, činnost eh, samozřejmě. Mm, a teď pokud jde o úsilí, silniční balíček ještě nemáme, ale úsilí je velké, které děláte. Já bych se chtěl zaměřit čádné tlumočení do angličtiny. Okay. That's no, fine. No, no, it's no, fine. Now it's back. No, Thank no, you. Ich wiederhole. Ja. No. no. Zopakuju. No, takže já jsem, to ještě jste to neslyšel, já jsem vám eh, blahopřál k práci, kterou děláte o eh, CITS a datum 2019, to se blíží a děkuji za to úsilí, eh, pokud jde o silniční dopravu. Ještě balíček nemáme, ale já mám otázku která se týká investic do infrastruktury. Paní komisařko, v rámci kolegia fc 2. Samozřejmě to je také ve vašem zájmu, ale teď již je třeba i revidovat a připravovat tedy nový finanční rámec a pracovat na CEF a mm, i na to použít různé nástroje, včetně euroviněta. To je třeba také zmi zvážit. A poslední otázka. E, tedy ta e, kolaborativní ekonomika, e, takže zde je třeba, aby i komise toto začala regulovat, protože teď se to rozvíjí všemi možnými směry ve všech členských státech a jde o velice důležité téma do budoucna. Především ty různé platformy, které vznikají a které se týkají tedy služeb v dopravě. Vlastně zde bychom měli mít aspoň nějakou regulaci, směrnici aspoň, Ekonomika to potřebuje, všechny země to potřebují. Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht Koch. Děkuji, Jiní Koch. Ja, liebe Kommissarin. Paní komisařko, já se mm, navážu svou otázku na to, na co stala Lucy Anderson. V říjnu letošního roku provedla komise studii k eh, těžce zraněným lidem v rámci nehod. A ehm, tato studie má za cíl snížit eh, počet Eh, těchto těžce postižených osob v silniční dopravě. Máme velmi dobrou zkušenost s redukčním cílem, eh, pokud jde o smrtelně zraněné osoby eh, v silniční dopravě při nehodách a stejný efekt si přejeme také pro těžce zraněné osoby. Kdy bude stanoven cíl ke zmenšení počtu, snížení počtu těžce zraněných osob během silničních nehod? A máme také návrh z roku 2011, tam je 40% eh, snížení jako cíl. Děkuji. Fanové jako další. Köszönöm szépen, eh, tisztelt eh, biztos asszony. Děkuji, paní komisařko. Jenom takovou stručnou poznámku, a sice na téma o kterém se už hovořilo, tady jsme se o tom spolu hovořili. Jde o evropskou jízdenku zdarma, což je něco, co by eh, fungovalo nejen na železnici, ale také v jiných eh, typech dopravy. Eh, prostě dát mládeži 18-letým možnost procestovat Evropu zadarmo. Eh, ten projekt jistě znáte, taky kolegové to znají. Eh, pan předseda eh, Juncker se k tomu pochválně vyjádřil. Vy víte, že toto je program, který nespadá jenom do vašeho portfolia, ale přesto jste ho mimořádně podpořila a proto bych vás chtěla poprosit, No, eh, pan Juncker eh, k tomuto tématu eh, de facto řekl pár bodů. No a já teď bohužel nemůžu vyčkat odpovědi, poněvadž musím jít na jinou schůzi, ale doufám, že se dozvím nakonec tu odpověď. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Takže já bych se chtěla zeptat stejně jako kolega kolegyně Andersen, eh, to je ta otázka bezpečnosti silničního provozu, eh, počet zraněných, zabitých osob eh, na silnicích a potom jakou technologii by měly používat auta, a to aby se snížil počet těchto nehod, vážných nehod, já nevím, autonomní systémy brždění, zrychlování, tedy existují různé možnosti, technologie, a vy tedy plánujete nějaký pokrok eh, bezpečnosti a potom letectví. Zde my vedeme celou řadu diskuzí, reagujeme na strategii, kterou vítáme samozřejmě a eh, i mm, příští rok dostaneme na stůl revizi novelu, to vítáme. Otázka další balíčky FC2 sloty, pa, pa, mm, potom práva cestujících. A já vám chci poděkovat, že jste i e, zde reagovala před dvěma týdny ve Štrasburku na otázky interpelaci parlamentu a uznala jste, že je třeba, aby parlament e, byl průběžně informován. To je důležité abychom otevřeli potom i začali vyjednávat o těch nových smlouvách v letecké dopravě s okolním světem. Děkuji, Matias von Michenberg. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit nizozemsky. Já mám také dost velké problémy s tím, nebo obavy, pokud jde o tu dohodu mezi Němci a Evropou, pokud jde o e, to mítné na německých dálnicích. Jak vy to vidíte? Nevidíte to jako diskriminaci vůči zahraničním řidičům? A možná byste mohla vysvětlit, proč si myslíte, že ten německý plán mítného na dálnicích ne, hm, nepodkope vaši e, strategii nízkých emisí, mám mm, velké pochybnosti. Potom máme celou řadu e, států, jako Nizozemsko, Rakousko a další, které iniciovali eh, řízení, podali žalobu a já myslím, že vaše právní služba určitě má velké know-how a mohla byste nám jejich stanovisko předat, jak vy vidíte ty žaloby podané členskými státy, které se obrátily na Evropský soudní dvůr v této věci. A potom méně důležitá věc, kolega Majster když to zmínil, eh, eh, jedno evropské nebe, Single European Sky 2+, Plus, a potom práva cestujících. Takže to jsou tedy agendy, které zatím se neprojednávaly v radě. Ne, ne, není na čase, aby ten akční plán, který vy jste iniciovala, tak aby se konečně i vyřešili věci, jako je Gibraltar na Evropské radě a způsob, jak eh, řešíme vůbec leteckou legislativu, protože to stojí miliardy euro a miliardy nebo tun emisí CO2. Takže nenadešla chvíle, abychom to dostali na tu nejvyšší diplomatickou úroveň, abychom měli nějakého zvláštního envoje, velvyslance, který by potom řešil arbitráže týkající se letiště na Gibraltaru, aby se to konečně vyřešilo. Děkuji. Preuss. Děkuji, Gabriele Provis. Děkuji, paní Bolc. Já myslím, že je potěšující, že vás u nás v výboru vidíme tak často, což usnadňuje komunikaci. E, já e, bych e, se chtěla vrátit k tomu, jak jste hovořil také o praktikách, které nejsou v pořádku. A to se týká tedy EASY. Eh, my bychom chtěli, aby zde eh, se postupovalo řádným postupem, poněvadž tím problémy vidí nejenom moje frakce, ale také jiný. Takže prosil bych tedy toto já se, abyste to tak bylo. Nyní George Bach. Děkuji, paní komisařko, eh, za vaše slova. Já myslím, že k tomu německému mýtu já se mohu jedně připojit ke kolegovi. Eh, je třeba říci, že eh, v Německu tedy eh, to, jak to bylo v komisi projednáno, naráží na nepochopení u nás. K právem cestujících na železnici. Takže tato práva by se měla novelizovat. Naštěstí tedy Gibraltar nemá železnice, takže to snad nebude komplikované. Eh, já myslím, že je třeba se postarat také o eh, férovou soutěž mezi různými typy dopravy. Teď máme spoustu různých systémů a to prostě hm, není dobré. Druhá otázka. Nedávno, před nějakými 8-9 měsíci, eh, v parlamentu byla přečtena zpráva o průmyslu a železniční dopravě a já se připojuji tedy s tím, co říkal kon, eh, koordinátor, a sice eh, je to otázka investic z Číny. Eh, myslím, že tady prostě není pořádný postup, že v podstatě nevíme, co se s tímto tématem dále děje. Eh, je to také součástí vaší práce, jakožto, jakožto eh, komisařky pro dopravu. Vlastně jde o re, re, v e, kolejové dopravě. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Paní komisařko, já jsem tady, dobrý večer. Chci poděkovat, že jste přišla k nám. A já jsem chtěla hovořit o vyjednávání se třetími zeměmi v letecké dopravě. A zde bych zopakovala některé principy, eh, které jsem již i zmínila ve Štrasburku před dvěma týdny. Jsou to principy, na kterých trváme, to je dodržování hospodářské soutěže a sociální práva zaměstnanců. Takže nedávno jsme si přečetli v, v Itálii, eh, že v Itálii mm, se mm, má propustit 2,5 tisíce zaměstnanců. Eh, zde jde o eh, leteckou společnost, která byla financována z Eh, veřejných eh, prostředků, dostala tedy dotace od italské vlády i s požádáním komise a eh, my tedy mm, vlastně mm, náš trh pořád je více a více tedy náš trh bude zaplaven dalšími 2,5 tisíce nezaměstnanými. Já se ptám, jak vy hodláte dohlížet nad evropským nebo chránit chránit, mm, chránit naše evropské podniky, protože ty zahraniční podniky, ty v podstatě Eh, nejsou, nepodlehají stejným normám, které musí respektovat evropské společnosti. Jak zajistíte, že tyto podniky nakonec se nebudou likvidovat a ne, mm, zaniknou pracovní místa? Můžeme očekávat konkrétní opatření ze strany komise v tom smyslu, eh, že ve všech těchto bilaterálních dohodách se toto nějak zakotví. Děkuji. Děkuji, eh, pan Kirkos. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem velice rád, že jste tady dnes s námi. A určitě eh, eh, v to, že jste tady byla pouze eh, šestkrát, tak to snad není tak strašný nedostatek. Mě by zajímala ta 1073. My víme, že jednotlivá ustanovení nelze monitorovat eh, v členských zemích. To prostě nejde. A proto některé členské země eh, přistupují k novému systému protekcionismu. Eh, můžeme říci, to znamená jednostranné přijetí, přijímání opatření vůči vozidlům z jiných zemí. Čili já myslím, že určitá harmonizace je tady nutná prostě je třeba nějak překonat tento jednostranný přístup. Děkuji. Pane předseda, paní komisařko, mám otázku k silničnímu balíčku. E, samozřejmě e, to je také důležitá součást směrnice o vysílání pracovníků. Týká se to mimo jiné říčů kamionů a minimálních mest. Jak víte, probíhá správní řízení v současné době. Mě by zajímalo, eh, jestli eh, by to mohlo zpomalit eh, jednání o tomto sociálním, sociálním aspektu, poněvadž my nemáme vlastně žádné rozhodnutí soudního dvora. Isabela de Monte. Děkuji, paní komisařko, že jste dnes tady s námi. Eh, dal doplňující otázky z mé strany, protože témata tady už eh, zazněla z úst eh, Za prvé jednotné evropské nebe, otázka také Gibraltaru a mm, jak může být komise v této věci aktivní. My bychom chtěli mít pozitivní výzvu ke strategii v oblasti letectví, a bylo by podle nás dobré, kdyby toto téma mělo vlastní prostor. Potom otázka eh, čínských investic. Mm, to je určitě klíčová věc pro investice, ale zároveň je mm, zde otázka logistiky a kontroly, eh, protože jde o často strategický obchod. Existuje nějaká studie posouzení dopadu, abychom z toho mohli pochopit, zda nedochází k porušování sociálních práv? Děkuji. Děkuji. Eh, Také bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mezi námi. Mám eh, krátké otázky. A sice to jsou ty eh, firmy, které jsou de facto jenom poštovní schránkami a nákladní doprava. My samozřejmě tady můžeme kontrolovat to zda eh, třeba rumunský eh, řidič eh, nefunguje celou dobu v Německu, ale je placen podle rumunských, rumunských daňových zákonů. Podobně je to také u pilotů nebo leteckého personálu, kteří jsou placení přesně od letu, ale ne, tedy nemají pevný příjem v FAZ v nedělním vydání eh, to bylo eh, takto řečeno. Prostě všude se to dělá. Eh, jsou zde studenti, kteří třeba dostávají stipendium, ale pokud jsou to zahraniční studenti v Rakousku, tak ti musí doplácet a podobně. Čili skutečně Eh, je to takto a i v Německu to má být eh, tak, eh, že de facto mají to platit pouze cizinci, Němci ne, Němci platí jinak a více. Já myslím, že pokud tento princip se prosadí, tak to je vlastně ten nacionalismus a to, já si myslím, že toto ničí Evropu. A já opravdu nechápu, proč to takhle Juncker dělá poněvadž jsme tady hovořili také o eh, paušálu podle ujeté vzdálenosti. Čili de facto eh, každý, kdo v Německu nyní musí platit mýto, eh, tak se může obrátit na soud. No a co se stane, když tedy ten soud Juncker prohraje, nebo komise prohraje. Takže já e, myslím, že opravdu bychom rádi si tady vyslechli e, nějaké e, rozhodnutí opřené o principy, jinak tedy skutečně se všichni blamujeme a s Evropou nepostoupíme, s Evropou budeme jich pouze kazit. Thank you, chair. Respect... Děkuji, pane předsedo, vážení členové Oh, já vždycky mám pocit, když sem přijdu, že to je takové nové slyšení se mnou, ale já se pokusím zareagovat co nejlépe na vaše otázky, <clears throat> co nejvíce detailně. Za prvé, několik otázek se týkalo eh, těch bez, eh, samoředitelných motorových vozidel, ano, takže možná jsem to jasně nevysvětlila. Takže já jsem oznámila, že nové CITS uvádí celou řadu služeb, které vedou k první úrovni automatizace, kterému říkáme mm, eh, napojené motorové vozidlo. Zde máme seznam veškerých služeb a veškerých funkcí, které se týkají bezpečnosti lepší, bezpečnosti lepší prosazování, bezpečnosti v dopravě. Co bychom rádi, aby se implementovalo do roku 2019, až to je první krok. A druhý krok, který z toho bude vyplývat, to bude směr takzvaných kooperativních motorových vozidel. To znamená, budeme pracovat na lepší komunikaci v infrastruktuře a já si opovážím tady říci, že chceme, aby tento krok, dejme tomu, byl do roku 2030. A potom bude ten velký krok, to znamená k těm samoředitelným a tedy automatizovaným motorovým vozidlům. A zde já nejsem tak ambiciozní, takže bych řekla, lze očekávat pravděpodobně ta plně automatizovaná samoředitelná motorová vozidla do roku 2050 to je mm, prostě eh, velký počet kroků, které musíme udělat. Tady nejde o Německo, ale Řecko, Bulharsko, Rumunsko, všechny země soudržnosti. Eh, takže musíme se na to podívat realisticky, jaká je ta míra absorpce, ta asi nebude stejná ve všech členských státech. A když tedy hovořím o ambiciozních plánech, tak hovořím za celou EU jednotná eh, oblast, jednotný trh pro dopravu. Samozřejmě některá města to budou testovat a budou to používat daleko dříve, protože budou připravená toto. Již vidíme samoředitel na eh, vozidla na letištích nebo v těch kampusech, tedy v těch různých eh, jaksi uzavřených, kontrolovaných oblastech. A stále veřejném, ve veřejném sektoru nebo v soukromém sektoru? Ano, samozřejmě. Tady vidíme celou řadu různých eh, modelů podnikání, které zde vznikají, tedy nejenom pokud jde o novou funkčnost, nové funkce motorových vozidel, ale protože existují různé digitální platformy, sdílená motorová vozidla, kolaborativní modely, modely, které existují ve městech především, to podporujeme ale to neznamená, že tyto modely jsou propojeny s mm, otázkami automatizovaných motorových vozidel, tedy samoředitelných motorových vozidel. Takže to je spíše otázka efektivního využívání motorových vozidel prozatím v řadě hlavních měst se to rozvíjí a mm, i jak si mm, se to směřuje eh, k plné elektrifikaci. To je další krok, ke kterému dojde v dopravě ve soukromém anebo veřejném sektoru. Tedy jde to cestou elektrifikace. Když hovořím tedy o silniční dopravě, samozřejmě v letecké dopravě především biopaliva, v námořní dopravě je ten trend směrem k, eh, ke skapaněnému plynu LNG. Já tím bych přišla k další otázce, která je s tím spojena, s otázkou té elektrifikace. My hodně podporujeme hm, starosty měst, aby také se snažili o snižování emisí ve veřejné dopravě. 1. prosince eh, jsme oznámili důležitý nástroj spolu s EIB. My jsme slíbili v Rotterdamu minulý rok, že přijdeme s novým nástrojem, jak financovat eh, čistá motorová vozidla a 1. prosince spolu s EIB a s radou ministru pro dopravu to oznámíme. A již zde máme tři příklady, o kterých se vyjednávalo a dohodlo. Jeden už i existuje v reálu a týká se tedy elektrifikace veřejné dopravy v Rize. E, jsou to tedy autobusy které eh, by financovány z, tí, z tohoto nástroje, tak doufám, že další projekty budou následovat. Ve Francii, ve Španělsku se něco rýsuje a také apelujeme na města, aby se propojili a společně zadávali objednávky na, eh, na tato vozidla. Budeme tedy mm, pokračovat s těmito novými nástroji in, pro investice, podporu investic a budou řešit především to vakuum, které existuje zde v tomto financování veřejné dopravy a samozřejmě nám jde o větší digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Teď rychle kauza Boeing Airbus. Víme, že teď se chystají dvě kauzy. Ano, je to proti Boeingu žaloba, myslím, a to je důležitý precedens pro leteckou dopravu, týká se to dotací. A 28. listopadu VTO, panel VTO potvrdil, že se Spojené státy masivně podpořili výrobu Boeingu 77X a že to porušuje mezinárodní obchodní pravidla tím, že dostali 5,7 milionů navíc podpory a tím USA ignoruje předchozí rozhodnutí panelu, ale jde ještě dále. V podstatě panel potvrdil, že Washington eh, i jak si eh, dotuje pouze výlučně vyráběné součástky, tedy výlučně vyráběné v domácí, eh, domácími firmami, takže to je proti pravidlům VTO, to musí nějak odůvodnit. A také i máme zde výsledek rozhodnutí, které se týká Airbusu. Zde ten nález mně ten výsledek toho nálezu se příliš nelíbí. Airbus mi potvrdil, že teď musí eh, eh, musí tedy teď eh, se jaksi adaptovat, podrobit se některým těm rozhodnutím VTO, týkalo se to financování, takže pracuje Airbus na tom. Teď k Číně. Vy, se, vy jste se ptali na několik otázek. Čína. V minulém roce v listopadu jsme podepsali takzvanou platformu konektivity. To je důležitý rámec, a v rámci kterého tedy teď pokračují naše vztahy s Čínou. A zde je důležité zúraznit, že ať uděláme cokoliv, tak vždycky ta platforma znamená reciprocitu. A co chceme spojit? spojit Eh, úsilí, pokud jde o investice, abychom tedy mm, kapitalizovali, eh, eh, tedy abychom z toho vytěžili maximum. Jde především o železniční propojení Čína-EU a v Pekingu opět jsme se sešli a to setkání obchodní bylo úspěšné, bylo to v červnu a také jsme se dohodli, že i půjdeme tou logikou koridoru, jako to je koridory TNT, a to znamená zahrneme i země, které jsou podél tohoto koridoru eh, železničního. My jsme, tedy obě strany, tam uvedli celý seznam projektů, který si vzájemně můžeme, můžeme nabídnout eh, pro účely spolufinancování a chceme, aby členské státy také předkládaly projekty. Eh, máme šest projektů z členských států, které jsou na seznamu a minulý týden byly předloženy v Pekingu a dostali jsme první feedback. Takže jde to správným směrem a jak jsem řekla, eh, samozřejmě eh, to je podle pravidel eh, platformy Connectivity, která byla dohodnuta, ale chápu vaše obavy. To je naše obava taky. My chceme, aby naše členské státy respektovaly evropská pravidla, když Eh, mm, podepisují projekty s Čínou, čínskými investory, to znamená pravidla veřejných zakázek, tak, aby zde byly založeny dány stejné příležitosti mm, firmám, které provádí ty projekty a také jsme vyzvali čínské kolegy, aby respektovali evropský standard. Víme, že Hmm, zde byly určité problémy v Polsku. Polsko zamítlo financování eh, z čínské strany a jsme v kontaktu s oběmi stranami. Máme zde železnici Budapeště eh, Bělehrad, tam také jsme vznesli určité pochybnosti ohledně standardů, a, ale pokud eh, samozřejmě <clears throat> členské státy půjdou proti pravidlům EU, tak musíme zahájit řízení proti ním. To, ne, to neznamená, že bychom nevítali e, čínské investory, ale musí respektovat již zavedená naše pravidla. I had, uh, I had a, that's a after, word. but that's what you used. So... Mítné, mítné. Ano, tady mám jasno. A já eh, hned po, já jsem slyšela od ministra Dobrina jeho rozhodnutí, jakým směrem eh, se chce ubírat. A nejprve bych řekla, že komise již na začátku tohoto vyjednávání s Německem ohledně zavedení eh, mechanismu mítného jasně deklarovala, že podmínky, podle kterých bychom mohli souhlasit, eh, znamenají za prvé proporcionalita a za druhé nediskriminace, zákaz diskriminace. Zároveň jsme hm, vyzvali nejenom Německo, ale všechny členské státy. My jsme samozřejmě proto, aby byl dodržován princip, že ten, kdo znečišťuje vzduch, tak má platit. To je náš princip tak jsme chtěli, aby to také ostatní respektovali a aby vzali do úvahy i e, to, že se má tedy účtovat podle vzdálenosti. Takže to je apel. A my si myslíme, že bychom se měli ubírat cestou celoevropského řešení, ale to je otázka k jednání v radě. A tímto směrem půjde náš návrh příští rok, celoevropské řešení. Ano, Pane, pan předseda Juncker také hovořil s Německem a on mm, ale podpořil pouze to, co jsme mi navrhli a žádné řešení na stole nikdy nebylo. Vždycky to musí, zde musí být zajištěn princip proporcionality a zákaz diskriminace. Co se nám podařilo a co podporuji? proč podporuji ten návrh, který je na stole. Za prvé, Německo skutečně zajistilo tu proporcionalitu. Pokud jde o mítné, 2,5 euro, což je správný poplatek, když je to uměrné té eh, roční vinětě, té dálniční známce roční, a my s tím souhlasíme já vím, že pro ty, kteří neplatili dřív nic, no tak to je samozřejmě hodně peněz, ale přece Německo má právo účtovat za užívání, stejně jako ostatní nebo řada členských států účtuje. Další věc, co se nám podařilo, a to pro mě bylo důležité, já samozřejmě nemohu zasahovat do všeho, ale mohu zasahovat do toho, jak bude vypadat ten vzorec účtování jak to bude definováno, ta definice toho poplatku. My jsme odpojili, rozpojili eh, tedy eh, ty poplatky za silnice a daně. Já ale nemohu eh, zasahovat do toho, jak Německo rozhodne účtovat daně. To je téma pro jinou diskuzi, ale v této fázi ty poplatky za eh, dálnice, což bude podléhat tedy předpisům v dopravě, tak to teď bylo odpojeno od daní. Já jsem bojovala za toto řešení, takže cokoliv, co budeme dělat do budoucna, pokud jde o tyto poplatky za dálnice, tak to budou dvě témata. Daně na jedné straně a na druhé straně poplatky. Mítné tedy. Já jsem spokojená s tímto, ale teď ještě jsme eh, nedostali žádný nový revidovaný model pro Evropu a vy dostanete váš návrh, náš návrh v dubnu příštího roku, doufejme. To je můj cíl. A dostanete otázku, eh, tedy mm, dostanete návrh toho elektronického mítného a také musím ale říci, že jsme nic zatím neodsouhlasili, protože nejprve musíme eh, vědět, jak bude znít, jak až bude zveřejněn tento německý zákon v úředním věstníku a pouze tehdy, až to tak bude, tak budu schopna případně zahájit řízení. Ale nyní jediná věc je, že jsme to pozastavili, my jsme se dohodli, že to pozastavíme, než tedy uvidíme nějaké oficiální řešení eh, od německé vlády. 8, 6, 8, ano, v podstatě na tom pracujeme teprve rok a půl, já souhlasím, že 8, 6, 8, to je jeden z návrhů eh, v kontextu vyjednávání v letecké dopravě. Je to nástroj, který budeme mít jaksi v boxu. To není součást té komplexní dohody, to je něco, s čím bude ta komplexní dohoda pracovat. Já tedy očekávám eh, hned po novém roce, že tento návrh bude připraven a že budete schopni, tedy, že ho dostanete, že ho dostanete. A já pořád na to tlačím, ano, já jsem mezi těmi, kteří na to tlačí, já ten nástroj potřebuji. Já mm, začnu vyjednávat a mm, samozřejmě, sice není to úplně urgentní v první fázi, bude to až na konci, ale musím to mít jaksi vedle, abych s tím mohla pracovat. A teď, kdybych přešla, já asi jsem už eh, to příliš dlouze, a teď ještě bych chtěla změnit jednu věc. To je ten silniční balíček. To vás tíží, ano. Takže teď především sociální ochrana. Za prvé, moje motivace je, aby eh, všechny tyto důležité součásti forum shipping, kabotáž, minimální mzda, forum shopping, tak aby se to řešilo celoevropsky, aby to bylo proporční a, jak jsem řekla, aby se aplikovalo na trh jako na jednotný evropský trh. A forum shipping a to jsou ty fiktivní letterboxové firmy. Takže zde eh, máme takový návrh, že ta firma bude muset být registrována tam, kde eh, jak si většinově podniká, tam, kde provádí svoji činnost, hlavní činnost, takže já myslím, že tím to vyřešíme. To je. A další je eh, information dobré jméno, chceme, aby se vyměňovaly informace tak, aby tak abychom věděli, že tam bude i bezpečnost eh, silniční dopravy, ale i že budou vyměňovat, tedy zveřejňovat informace sociální, o, o, sociálního charakteru, tak abychom lépe identifikovali ty pro eh, vozovatele, kteří zneužívají systém a abychom případně proti ně mohli zahajovat řízení, aby existovaly rovné podmínky. Potom třetí pravidlo kabotáž. My nechceme úplně to změnit, eh, my jenom vycházíme z požadavků členských států a samozřejmě chceme, si, chceme aby si všichni ta pravidla interpretovali stejně. O to jde. Teď půjdeme tímto směrem. Ale nicméně zde mm, jsme dostali zajímavý návrh, že, nám, nám, že nebudeme tedy e, počítat e, ten počet, tedy kdy ten řidič něco vyzvedl, ale budeme na cestě zpátky, ale budeme e, pracovat s tou proměnou vzdálenosti. A takže my budeme pracovat s eh, asociacemi dopravců mm, zde v Bruselu a my jsme, já jsem je vyzvala, abychom s nimi vedli konstruktivní dialog. Minimální mzda. Tady máme dost velkou výzvu, protože samozřejmě to rozdělilo EU na dva tábory v opozici, ale Myslím si, že náš zájem je společný. Jde nám o evropské řešení. Domnívám se, že ve směrnici o vysílání pracovníků, že budeme muset mít výjimku pro dopravu. Nemůžeme používat stejná pravidla. Já jsem, jeho kolegyně Tyson s tím souhlasí, budeme mít takový zvláštní režim jak si v rámci té směrnice o vysílání pracovníků, zvláštní režim pro zaměstnance v dopravě. Ale samozřejmě pořád ještě musíme eh, vymyslet dobré řešení. Eh, zatím to, co máme na stole, já myslím, že to není dobré, musíme jít za, za tento rámec, rámec stávajících nějakých názorů a vyřešit eh, obavy obou táborů, které jsou proti sobě. A ještě bych chtěla zdůraznit k tomuto tématu, že prosím, pomozte mi, abychom zabránili roztříštěnosti evropského jednotného trhu, protože pokud bude roztříštěn, tak to bude konec jednotného trhu. To je moje motivace. Jednotný trh. A já bych tedy chtěla apelovat na všechny partnery, aby se snažili za tímto účelem nalézt řešení. Dále zde zazněla řada, eh, řada poznámek na téma podvodu s těmi tachografy, to také eh, řeší rada. My teď eh, připravujeme nové technické specifikace tachografů a pokud parlament, členské státy rada budou připraveni to urychlit, tak já jsem pro. Já to mohu, já to chci zavést, když tak rovnou zítra, když to půjde. Opravdu. Nová technika, technologie existuje, lze ji používat a a pokud se začne rychle tedy jaksi instalovat, tak jsem pro. Další téma, které asi se stane také součástí toho balíčku, není zatím na seznamu, ale dostáváme teď připomínky od členských států. To se týká eh, nákladních vozů do 3,5 tuny zde, pokud vím, tam asi mm, probíhá hodně těch podvodů. Já chci, aby členské státy mi předkládaly důkazy o tom, podklady a takže zatím ale teď nic na stole konkrétního není k tomu. To se jenom říká, že tedy by tam něco i mělo být pro tato vozidla. E, tedy e, e, jednotné nebe plus dvě plus, takže ten na má, ten mi se líbí ten návrh Eh, toho zvláštního vyslance a vy víte, já vím také, že to je otázka solidarity. Zde se to dotýká suverenity dvou členských států. My jsme využili veškeré diplomatické prostředky. Skutečně, já jsem strašně frustrovaná z toho. Prostě tak to je v evropské politice. Takže bych chtěla vyzvat Británii a Španělsko. I pan předseda je vyzval Paní Mogherini také na ně apelovala. Evropská unie nemá žádné právní prostředky, nic, co by to mohlo vyřešit. Je to Španělsko a Velká Británie. Takže já vás, na vás apeluju, na vás na všechny. Pokud byste mohli udělat maximum, abyste konstruktivně podpořili tento dialog, aby se našlo to řešení, protože letectví. Celé letectví je tím vlastně ohroženo. My přicházíme o miliardy eur ročně kvůli tomu. Kvůli tomu, že to není efektivní, že nemáme efektivní tedy řízení eh, evropského leteckého prostoru. A máme řešení. Já nevím. No možná to asi dáme stranou úplně, spadne to někam cestou, nevím, protože to je velká frustrace a řešení se nerysuje. Já jsem pořád doufala, že ten výsledek bude pozitivní a tedy pořád doufám. Eh, naděje umírá poslední. Uber. Kausa Uber. Jak jste říkali, Myslím si, že eh, eh, vnitrostátní předpisy definují, zda jde o službu v dopravě či nikoliv, eh, pokud vím. Já jsem se ještě nevzdala, my potřebujeme evropské řešení, možná asi, ale taxikářské služby většinou spadají pod města, protože my se staráme především o přeshraniční služby, ale budeme se snažit eh, to vyřešit způsobem, který se bude aplikovat a stávat na všechny. Eh, mně eh, neleží na srdci Uber jako takový, ale ta tzv. kolaborativní ekonomika, ty platformy společné, kdy jde samozřejmě o prolomení lokálních monopolů, kdy se vytváří ty různé platformy, ale potom ty platformy vlastně vytvoří nám globální monopoly. Protože jsou globální platformy. Můj kolega si se snaží eh, eh, prosadit to, aby eh, daně se platily tam, kde se dělají zisky. To by nám pomohlo. A druhá obava, kterou mám, co se stane s pracovníky, protože v té kolaborativní ekonomice jich je hodně, těch pracovníků, těch pracujících. A co se stane, když ten model podnikání opět se změní a ti lidé třeba nemají vzdělání, kvalifikaci a možnost nějakého celoživotního eh, vzdělávání, rekvalifikace, takže to mi leží na srdci, to je bod dvě. A samozřejmě budeme eh, se to snažit řešit a musíme nalézt evropské řešení a ne pro Uber jako takový jenom, ale pro takzvanou kolaborativní ekonomiku, pro ty tomu podobné platformy. A pokud jde o cíle, stručně čísla. Bezpečnost silniční dopravy, jak víte, to je další frustrace. Ale mm, moji spolupracovníci, mm, všichni zainteresovaní se snaží nalézt řešení. 135 tisíc vážných zranění ročně v Evropě jenom představte si, 135 tisíc. 135 tisíc lidí vážně zraněných, všechny rodiny postoženy, často jaksi na celý život postiženy. 26 tisíc mrtvých ročně. 26 tisíc mrtvých. To jsou vážná čísla. A ano, ano, milá paní Vanderkap. To znamená, že se nám nic nepodařilo. No, podařilo ano, ale mám, abychom eh, splnili cíl roku 2020, tak musíme nalézt cestu, jak, protože ty, ty nejlepší, nejúspěšnější země nyní stagnují. To je v ten problém. Já doufám, že technika nám v tom pomůže a proto CITS, to, v to mám velkou důvěru, to budou nové funkce eh, v motorových vozidlech a mm, i ve, eh, intermodální, multimodální eh, doprava a veřejná doprava, digitalizace, to také nám pomůže. Ano, příští rok to oznámíme na základě zprávy o e, počtu zraněných a mrtvých, takže my na základě toho oznámíme naše cíle a já myslím, mm, již několik členských států tedy podalo informace o těchto počtech, takže já apeluji na všechny ministerstva, všechna ministerstva, aby do, za, do března příštího roku nám nahlásili údaje, abychom měli, mohli připravit nějaký model, který bude vycházet z podkladu a stanoví tedy realistické cíle. Toto téma je také jedno z témat maltského předsednictví pod záštitou neformální rady. Také se bude konat globální konference o bezpečnosti na silnicích. Budeme spolu, ve spolupráci s OSN, s eh, vyslanci OSN a já jsem ráda, když vidím, jak všichni se v tomto angažují. Roadshow. Naše roadshow se vyplatila třeba v Polsku. Tam se hodně zlepšily statistiky. 23 různých subjektů se zapojilo a vytvořili skutečně takový holistický model. A já vím, že to lze dělat, řešit, ale znamená to velkou energii a velkou koordinaci projekt Ed, Edward, to je velice povzbudivý projekt, protože den bez mrtvých na evropských silnicích a měli jsme velký počet členských států bez těch mrtvých na silnicích a vylepšilo se to než ve srovnání s předchozími lety, takže to jde. Takže, pane předsedo, tím bych asi skončila. Vím, že tady byly další otázky, další témata, ale ráda případně odpovím přímo každému z vás. Děkuji. Again, thank you. Děkujeme. A teď musíme rychle pokračovat za zavřenými dveřmi. Příští jednání je ve středu 25. ledna 2017 v 9 hodin. My teď budeme pokračovat eh, jednáním koordinátorů za zavřenými eh, dveřmi, nicméně eh, všichni europoslanci se mohou zúčastnit, nikoli však už veřejnost. Uděláme si tedy krátkou přestávku a potom budeme pokračovat s právou k zasedání předsednictví rady.